Ladies and gentlemen, welcome to the internal... Dámy a pánové, vítejte na jednání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Máme tady dnes veřejné slyšení týkající se zprávy o směrnici o střelných zbraních. Já mám tu čest, že jsem kolegy byla jmenována zpravodajkou pro tuto zprávu. Vítám panelisty, kteří tady jsou s námi z Belgie, Itálie, Francie, Spojeného království, a řady dalších zemí. To znamená, že nám přinášejí celou škálu zkušeností. E, zveřejnili jsme neformální pracovní dokument před několika týdny, požádali jsme o zpětnou vazbu v různých technických otázkách a velice na mě zapůsobil množství reakcí, které jsme dostali. A hlavním účelem tohoto slyšení je vlastně zabývat se právě technickými aspekty tohoto návrhu. Návrh komise totiž nebyl doplněn posouzením dopadu. A v té práci komise tedy nebylo možné zjistit, jaké potenciální nežádoucí eh, důsledky ten návrh může mít, protože posouzení dopadu neproběhlo. Doufám, že naši experti nás budou schopni upozornit na případné dopady toho textu komise a že nám také pomohou e, při hledání případných alternativních přístupů a nových pozměňovacích návrhů. Toto slyšení je na internetu Vím, že někteří měli dnes dopoledne problém dostat se na ten web streaming. Já jsem tweetovala ten odkaz, takže případně můžete retweetovat ten odkaz kolegům doma, tak aby všichni mohli to sledovat online. Dáme to také na Facebook pro jistotu. Prvním řečníkem je pan Filip Nobl který je členem výboru pro střelné zbraně, který je zřízen podle směrnice. Ta směrnice existuje až 25 let a pan Filip Nobles je členem z Francie za tento výbor, výbor a má slovo na pět minut. Je vous remercie, madame le rapporteur. Mesdames, messieurs. Děkuji vám, paní zpravodajko, dámy a pánové. Já v současnosti Eh, mám na starosti zbraně a výbušniny při eh, soudní policii a eh, je pro nás důležité, aby došlo k přeskumu této směrnice. Proč? Z jednoduchého důvodu. V téměř všech případech nelegální zbraň v minulosti skoro ve všech případech byla legální. Teprve následně se stala nelegální. Byla vyrobená a třeba i prodána legálně, ale pak jednoho dne zmizí. To znamená, že když budeme mít směrnici, která se bude zabývat eh, právě tím legálním aspektem zbraní, je eh, to velice důležité. Proč? Od roku 96 jsme zjistili určité nedostatky, nebo alespoň Francie je zjistila, Eh, u těch deaktivovaných zbraní. Tyto zbraně nespadají do směrnice a existoval různý výklad těchto deaktivovaných nebo slepých zbraní. A Vlastně ta deaktivace byla minimální, protože nevždy tento termín vnímali stejně. Došlo potom k následnému obchodování, který, které umožnilo, že tyto zbraně byly znovu aktivovány a zneužity třeba k dramatickým událostem, které dobře známe. V letech 2008 a 2014 expertní skupina pro střelné zbraně se zabývala těmito nedostatky v pracovní skupině o právních nedostatcích a také jsme předložili na semináři mezi generálním ředitelstvím pro justici a vnitro a generálním ředitelstvím pro vnitřní trh v roce 2009 informaci o některých nedostacích, které jsme považovali za důležité a které se podle našeho názoru měly napravit. Zároveň eh, komise pro eh, ruční zbraně také na tom pracovala a dospěla v roce 2015 eh, k právní úpravě, ale ne všechny problémy se podařilo vyřešit. Atentáty v Paříži v lednu a v listopadu ukázaly, že tyto nedostatky skutečně přetrvávají a my tedy doufáme, že se podaří najít nějaké řešení. Pokusím se v rychlosti e, projít některé aspekty. Pokud jde o ty dezaktivované a slepé zbraně, skutečnost, že nespadají pod směrnici, znamená, že mohou volně obíhat. Nemůžeme mít nějaká závaznější pravidla, protože vlastně už to nejsou zbraně, je to nějaký předmět stejným způsobem ve směrnici jsou regulační nedostatky, takové trhliny, které přetrvávají u pojmů, které považujeme za zásadní. Co jsou třeba základní součástky? Jaké jsou vazby mezi základními součástkami a, a díly? Protože některé termíny e, vlastně se směšují v tom textu. Co je ve skutečnosti ta e, slepá zbraň. Co je zprostředkování? Pokud se podíváme na zprostředkování, tak jak je definováno ve směrnici, tak je to vlastně obchodní činnost, která není úplně upřesněna. A všechny tyto prvky e, usnadňují nezákonný obchod a my tedy považujeme za nezbytné e, toto vákuum nějak zaplnit. E, to je otázka, která se týká definicí. Další věc, kterou považujeme za důležitou, to je potřeba vylepšit dohledatelnost zbraní. A to především dohledatelnost při eh, vlastně eh, obchodu i eh, uvnitř Evropy, protože máme Eh, vlastně předběžnou dohodu eh, o zem, zemi určení, máme povolení k převodu z té původní země do cílové země a tyto dokumenty má ten příslušný subjekt. Ale veřejný orgán nezná nebo neví přesně, kdy k tomu transferu dojde, o jakou zbraň při tom transferu jde, zda eh, proto jsou všechna povolení, protože všechny ty dokumenty má ve vlastnictví ten příslušný subjekt a on e, zajišťuje ten transfer. Takže jsme považovali za důležité, aby výměna informací o těch transferech uvnitř společenství byla vylepšena, aby to bylo nějak upraveno, protože máme dohledatelnost na úrovni členského státu. Každý členský stát má národní registr e, zbraní a jejich držitelů ale jakmile ta zbraň opustí zemi EU a přemístí se do jiné země EU, tak tady dojde vlastně k narušení té dohledatelnosti a to potom podporuje právě nezákonné obchodování. Směrnice tedy má e, určité nedostatky. Jedním z nedostatků je formální identifikace zbraně. Proč? Je třeba aby výrob, tam byl údaj o výrobci a podobně, ale při dohledatelnosti zbraně formální identifikace zbraně se provádí podle značky, eh, modelu, čísla a ráže. A některé eh, tyto prvky zatím nejsou ošetřeny ve směrnici, není to povinnost, která by byla daná směrnicí. A poslední věc, abych tedy v rychlosti nastínil přehled těch nedostatků, na které jsme narazili, to je uchovávání údajů. V současnosti je uchovávání údajů eh, určeno na 20 let, což je příliš krátká doba. Viděli jsme to u atentátu. Mohamed Mirá použil zbraň eh, z roku 44. U pařížských atentátů to byly zbraně z roku 42 až 57 to znamená, že to uchovávání údajů je také důležitým aspektem. A když eh, jsem říkal, že ty nedostatky ve směrnici jsou důležité, ukázalo se to nedávno v lednových atentátech v Paříži. Eh, na tyto nedostatky už eh, jsme upozorňovali, věděli jsme o tom, ale mělo to takový dramatický aspekt, protože ty zbraně, které nejsou slaté zbraně ve smyslu směrnice a protokolu OSN, ani eh, deaktivovanými zbraněmi, tak tyto zbraně mohly volně obíhat po Evropě a pak tedy umožnit vraždu eh, osob v tom obchodě hyperkošer. Ehm, Jedná se o takzvané akustické zbraně. Jsou to zbraně, které zaplavily mnoho evropských zemí a je to velice důležitá věc. Pokud jde například o nákup střeliva, tak eh, je obtížné zařadit nebo přiřadit to střelivo k některé kategorii zbraní, protože jeden typ střeliva může jít do různých typů zbraní. My jsme tedy měli takovou myšlenku, že střelivo by se mohlo koupit pouze v okamžiku, kdy máte uh, oficiální zbrojní pas. A eh, mluvila jsem o těch akustických zbraních, Potom to jsou ty upravené zbraně nebo konvertované zbraně. Ty také mohou e, zůstat e, v té původní kategorie. Někdy ty zbraně jsou upraveny, nevíme přesně jak. A je třeba, e, nebo může se stát, že ty zbraně potom vlastně jsou jakoby vyřazeny, dostanou se do zahraničí nějakým snadným způsobem a pak mohou být znovu upraveny a využity. Pokud jde o prodej zbraní na internetu, myslíme si, že to by mohli dělat pouze eh, oprávnění eh, profesionálové a musí samozřejmě definovat právní podmínky eh, prodeje. Děkuji. Děkuji vám. Takže dohodli jsme se, že si vyslechneme vystoupení eh, dalších tří panelistů, každý bude hovořit zhruba 6 minut a pak budeme mít 20 minut na eh, diskusy, na otázky a tedy i na odpovědi. Chci, aby na všechno bylo dost času. A potom bude druhá skupina řečníků, zase zhruba na 20 minut a opět diskuse s otázkami a odpověďmi. Pokud tedy chcete mít eh, nějaký dotaz, tak prosím přihlašte se abychom mohli začít se, sestavovat seznam řečníků. A nyní tedy vystoupí pan doktor Edward Impey, který je generálním ředitelem eh, muzea, Královského muzea zbraní, který bude zastupovat zájmy muzeí a sběratelů. Prosím. I've been asked to speak on... Jsem požádán abych hovořil o dopadu navržených pozemcích návrhů na muzea a sběratele. Hovořím za muzea ve Spojeném království, ale to, co řeknu, se vztahuje také na další členské státy. Naše hlavní obava, existují další, jsou ničivý, ničivé dopady na zbraně kategorie A, které jsou součástí našeho dědictví a je to zdroj informací pro budoucnost. Také máme určité návrhy, jak zamezit těmto problémům. V současné podobě jsme spokojeni se stávající směrnicí z roku 77 a máme obavy z článku 2 a z článku 6 v novém návrhu. U článku 6 je tam z původní směrnice, to je to, co je tučně a co je kurzívou. Je tu návrh tedy vypustit tuto část a nahradit to touto větou a klíčové slovo je deaktivované. To by znamenalo, že deaktivace všech kusů kategorie A za předpokladu, že muzea je vůbec budou smět držet, když budou zahrnuty do tedy těch eh, orgánů, které se zabývají historickými aspekty zbraní. Ale pokud původní článek 2 odstavec 2 by byl zachován, který zní opět v roce 2008, podívejte se na to, co je tučné a kurzívou. Avšak navržený pozměňovací návrh je vypustit poslední větu z odstavce a ponechat tu výjimku pouze pro veřejné orgány. Pokud veřejné orgány, požadavek veřejný orgán tedy zachován v původním znění, potom by problém nebyl, když by to muselo být tedy podpořeno definicí, co v angličtině je veřejným orgánem. Ale pro navržené články 2 a článek 6, aby byly vzájemně konzistentní. Veřejné orgány v článku 2, na který by se směrnice nevztahovala, nesmí být eh, stejného významu jako ty tedy skutečnosti, které jsou uvedeny v článku 6. To je třeba vyjasnit. Klíčová věc pro nás je, že revidovaná směrnice by neměla vyžadovat, aby muzea deaktivovala své sbírky zbraní kategorie A. Jsou čtyři důvody pro to. Kulturní důvody za prvé. Zbraň je aktivní předmět. Tudíž má pohyblivé části a tyto pohyblivé části obvykle obsahují to, co je zvláštní, novátorské a kulturně typické. Deaktivovat znamená zničit, téměř destruovat takovou zbraň. Je to jako odstranit motor z historického vozidla nebo interiér z budovy. A to není přístup, který bychom tolerovali u kterékoliv jiné kategorie kulturních statků. Vedlo by to k, ke zničení. tohoto prvního První eh, zbraně s nepřetržitou palbou kategorie A a mělo by to nevyčíslitelný dopad na světové dějiny. Druhý příklad. To je opět eh, samopal který byl darován Stalinem britskému velvyslanci. A je to skutečně předmět, který má nesmírnou historickou hodnotu. A druhé důvody deaktivace by zničila životně důležitý zdroj informací srovnávacího materiálu, který může mít i soudní využití pro vědce a pracovníky národní bezpečnosti. Je tomu tak ve panem království, kde naše muzeum, tedy Královská zbrojírna, je organizací, která také se podílí na vyšetřování a my jsme podporovali vyšetřování, které se týkaly situace v Severním Irsku, řady trestních případů a také války v Bosně. V Nizozemsku jejich muzeum provádí stejnou činnost a znamenalo by to větší bezpečnostní hrozbu pro občany Evropské unie. Třetí důvod, nezbytnost či nedostatek právě nezbytnosti. Muzea jsou akreditována členskými státy a bezpečnostní hlediska zde tedy neexistují z tohoto titulu. V, někter- v některých státech jsou e, muzea z, tedy chráněna ozbrojenou stráží, ozbrojenou ostrahou a skutečně osoby, které zde pracují, jsou prověřeny, máme registry našich sbírek, víme, kde jsou a co obsahují. Ve Spojeném království, aby muzeum mohlo mít zbraně kategorie A, znamená to, že takové muzeum má akreditaci a povolení pro držení střelných zbraní. Je to dokument, který se dá těžko získat. A konečně nejsme vědomi si toho, že by neakreditované muzeum bylo předmětem krádeže zbraně kategorie A. Čtvrtý důvod je důvod diskriminační. Výjimka pro členské státy, které jsou součástí vojenského establishmentu, je věc vítaná. U jiných by to bylo diskriminační a musím se přemluvit za ta muzea, která nejsou součástí vojenských institucí tedy nediskriminace jádrem politiky Evropské unie. Zatím jsem mluvil o muzeích a o definicích, ale dědictví, které nás zajímá, i když nikoli ve Svém království, je v soukromých rukou. A pokud tyto návrhy budou schváleny, všechny zbraně v kategorii A budou zničeny v soukromém držení. A historický význam je stejný, ať už jsou ve veřejném či soukromém držení. A někde by to také znamenalo, že tedy občané nemohou měnit v držení. My doporučujeme to vám jednoduché. Za prvé, nejlepší by bylo eh, zavést článek 2 odstavec 2 v původní podobě a to by znamenalo, že mohou i nadále existovat muzea a soukromé sbírky. Pokud ne, tak přeformulování pozměňovacího návrhu u článku 2 odstavec 2, kde by bylo uvedeno opět, eh, se podívejte na to, co je kurzívou a tučně výjimka by se vztahovala na veřejné orgány, které eh, podléhají regulaci na, členském, na území Českého státu, kde jsou zřízena. A v článku 6 navrhujeme tento pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu, eh, tedy sběratelé veřejně držené sbírky, které se týkají právě těchto zbraní a jsou upraveny podle předpisu státu, kde jsou zřízeny. A takové zbraně by tady uchovaly, by byly uchovány i co se týče té kategorie. A děkuji. Děkuji mnohokrát. Druhým řečníkem je doktor Maro Silvis, ředitel Italské asociace výrobců civilních zbraní. Děkuji. Thank you. Thank you, Madam Chair. Eh... Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ve své prezentaci bych chtěl vysvětlit názor průmyslu na tento přeskum směrnice. Je to směrnice, která se týká civilních zbraní a myslím, že EU má jednu z nejlepších regionálních legislativ. Naše eh, združení bylo založeno v roce 80 v Římě a je to vlastně největší združení výrobců. Je to uznaná nevládní organizace při OSN. Eh, italský průmysl představuje 28 eh, produkce v Evropě a 50 u velkých zbraní. Zastupuji také IEACS, což je Evropský institut pro eh, lovecké zbraně a sportovní zbraně. Je to nezisková eh, organizace založená v roce 76, eh, která vede dialog s průmyslem, zúčastněnými stranami a dále s dalšími evropskými orgány představujeme téměř 1 tisíc firm a zhruba 150 výrobců střelných zbraní. Produkce eh, v EU představuje zhruba 2 miliony kusů ročně těchto zbraní. Je 1800 výrobců, 200 eh, distributorů, 14 tisíc maloobchodníků a více než 300 tisíc sběratelů. Činnost eh, u sportovních zbraní eh, představuje více než, eh, zapojení více než 12 milionů občanů. Lovecké sporty a další sporty související se zbraní představují ekonomickou činnost ve výše 40 miliard eur ročně a tisíce pracovních míst. Evropská legislativa může být rozdělena do tří směrnic je to směrnice 91 lomeno 477, směrnice 2008 51 a potom nařízení 258 2012 které provádí článek 10 protokolu OSN o střelní zbraní. Co to znamená? Že, znamená to, že Evropa plně zavedla eh, ten protokol OSN o střelných zbraních. A otázka eh, je, zda všechny členské státy skutečně provedly tuto legislativu, eh, o které jsem hovořil. Pak ještě bych se chtěl zmínit o označování těch hlavních dílů. Článek 8 protokolu OSN byl proveden do evropského práva článkem 4 směrnice a to a říká se tam, že to hodnocení, pardon, značení musí být součástí hlavního dílu zbraně, e, který kdyby byl zničen, tak by ta střelná zbraň byla nepoužitelná. Členské státy musí zajistit, že jakákoliv střelná zbraň nebo hlavní díl uvedený na trh musí být e, označen a registrován v souladu se směrnicí, anebo že e, v opačném případě, že došlo k deaktivaci tohoto dílu nebo zbraně. Je tedy eh, třeba říci, že ten návrh komise zdůrazňuje nutnost identifikovat ten hlavní díl, který musí být označen, tak aby se ten systém harmonizoval v celé EU pro účely výroby a dovozu střelných zbraní. Pak tady je ještě obrázek, který vysvětluje, co to je, to značení těch hlavních dílů, ale Viděl jsem, že tady máme mezi panelisty i bývalého předsedu CIP, takže on to určitě vysvětlí lépe. Takže značení těch hlavních dílů. Myslíme si, že je důležité, aby ty normy CIP pro značení byly uznány ve všech členských státech EU, tak, aby bylo možné harmonizovat značení v Evropě. Ty země, které vlastně nemají Eh, nějaké takové značení by měly uznat to, které se používá v jiných členských státech. Eh, tady máme vlastně vysvětlené, jaké mohou být ty základní díly. Je to vlastně například rám nebo tady máte obrázek revolveru, může to být také závěr, hlaveň, eh, dále to může být zase hlaveň anebo svorník. Eh, u pušky. Eh, tady máte poloautomatickou střelnou zbraň. A tady brokovnici. Dále, tisíce modelů střelných zbraní eh, mají různou ráži, tak jako mají tisíce modelů aut různou, různý výkon motoru. A toto je obrázek, který má vlastně ukázat, že hlavní, díly, eh, hlavní díl u jedné zbraně nemusí být hlavním dílem u jiné zbraně. Je tedy důležité, aby ty eh, hlavní díly byly instalovány bezpečně, na to je třeba eh, dost technických znalostí. A nyní tady ostatní díly, které tedy nejsou hlavní pro fungování té střelné zbraně, které se mohou snadno vyměnit, jsou vlastně jen takovým doplňkem té zbraně to je například pažba, eh, kohoutek, eh, potom to jsou různé tlumiče, eh, kladívka, optické nástavce, zásobníky, ve kterých se vlastně dá střílet. Definice střelné zbraně podle protokolu OSN je střelnou zbraní vlastně jakákoliv přenosná zbraň z hlavní, která je vlastně navržena eh, tak, aby vystřelila eh, kulku nebo projektil eh, pomocí nějaké rozbožky s vyloučením historických zbraní a jejich replik. Deaktivace potom je proces vlastně nevratného znehodnocení těch střelných zbraní, tak aby už nikdy nemohly být použity k výstřelu. Máme k tomu nařízení z roku 2015, které je závazné ve všech členských státech. Je to tedy eh, závazné od dubna 2016. A trvale deaktivovaná zbraň by měla být vyloučena z působnosti směrnice. Kromě toho, eh, to jsou signální eh, a poplašné pistole, to znamená, že předmět, který byl vlastně upraven tak, aby střílel na slepo, bude nadále považován za střelnou zbraň, pokud je tuto změnu zase provést zpátky. A e, tyto e, ty e, pistole určené vlastně k jako poplašné zbraně mohou být takto vyloučeny z působnosti pouze, pokud je nelze už zase upravit na zbraně střelné. Takže to jsou ty eh, signální a poplašné zbraně. Kdo ale vlastně zajišťuje eh, správnou, ehm, mm, správnou implementaci? To není úplně jasné. Potom tady máme eh, vlastně zbraně kategorie B7, které byly zahrnuty do přílohy 2. Za posledních 25 let všechny členské státy musely řešit otázku těch poloautomatických střelných zbraní pro civilní využití, které se podobají zbraním s automatickým mechanismem. Nakonec v Evropě, myslím, se podařilo najít vyvážený přístup. Kromě toho každý členský stát má své vlastní právní předpisy v této oblasti. A je to vlastně první možnost, kterou eh, lze zvažovat. A pak lze zvažovat, že ty zbraně kategorie B7 by měly být vyráběny nebo upravovány tak, aby nebylo možné na trhu najít vlastně součásti, které by umožnily přeměnit je na plně automatické zbraně. Ale mezi vlastně těmito eh, krajními možnostmi je ještě celá řada dalších eh, možností řešení a je tedy třeba najít nějaký kompromis, abychom nepoškodili vlastně průmysl, ale také zájmy veřejné bezpečnosti. Pokud jde o tu přeměnu automatických střelných zbraní, pokud jde tedy o tuto přeměnu, bylo by třeba eh, ověřit možnost, zda by bylo možné vytvořit nějaké eh, celoevropské eh, pokyny týkající se správné demilitarizace zbraní je třeba se zabývat tím, zda ty zbraně mohou, mají být zakázány, nebo zda je nějaká vědecká cesta, jak postupovat a měly by tedy být vypracovány nějaké pokyny, jak postupovat. Závěry. Zbraně by měly být označeny na jednom hlavním dílu, tak, aby nedošlo k nějakým chybám kvůli tomu, že na jedné zbraně bude příliš mnoho čísel – Dále nevratně deaktivované střelné zbraně, které jsou jako takové certifikovány, by měly být vyloučeny z působnosti směrnice. Dále poplašné a signální e, přístroje by měly být vyloučeny z působnosti směrnice za předpokladu, že splňují článek 1 té směrnice z roku 2008 číslo 51. Za čtvrté, jakékoliv předměty, které mají nedeaktivovaný hlavní díl, by měly být zařazeny do kategorie střelné zbraně, na kterou ten hlavní díl lze vlastně eh, namontovat. A za páté je třeba najít evropské pokyny pro demilitarizaci eh, jako alternativu k zbytečnému zákazu nebo omezování tohoto typu civilních zbraní. Děkuji vám. Připomínám kolegům poslancům, že jestli chtějí položit otázku, prosím přihlašte se a pokusíme se sestavit tedy seznam. Takže prosím, eh, hlašte se, dokud eh, nesepíšeme seznam. A další eh, Cedric Poitevin, který je zástupcem ředitele skupiny pro výzkum a informování o míru a bezpečnosti. Cedriku. Um, merci. Eh, Děkuji. Jak víte, diskuse ohledně návrhy směrnice mm, často je zastíněna určitou snahou zjednodušení. Tento návrh byl předložen po pařížských atentátech a bylo to vnímáno jako nástroj boje proti terorismu, ale to nebyl dobrý nápad, jak to ostatně připomněl Filip Nobl před chvíli. Návrh směrnice eh, vychází z dlouhého procesu, který se táhne přes několik let je také důležité připomenout, že má konkrétní cíl, to znamená regulovat legální trh a mm, jak si e, přerušit přemostění mezi legalitou a legalitou. Tato směrnice chce zvláště uplatnit ustanovení a protokolu OSN a také zlepšit některé nedostatky, které byly identifikovány při vyhodnocení, které bylo provedeno na žádost komise v posledních letech. A v tomto smyslu návrh směrnice obsahuje celou řadu ustanovení, která jsou velmi užitečná a nezbytná, například značení, dohledatelnost v rámci používání internetu, ale jsou tady také otázky z hlediska použitelnosti této směrnice. A v některých případech ten dopad některých opatření může být dokonce kontraproduktivní. Z hlediska působnosti máme tam nové definice hlediska podnikatele v oboru zbraní a dále zprostředkovatele. To je novinka. Dále se tam hovoří také o tlumičích. I to je dobré, že to bylo začleněno. Ale jak bylo před chvílí řečeno, tlumiče by neměly patřit k těm takzvaným eh, hlavním eh, komponentům Eh, měly by to být tedy eh, jakési příslušenství, to znamená, že by to patřilo do jiné kategorie a tudíž by s tím souvisely eh, konkrétní postupy z hlediska značení. Dále se jedná také o definici hlavních komponentů a vedlejších komponentů. To je velice zásadní z hlediska obchodování se zbraněmi a z hlediska nelegálního obchodování. Co se týče změny článku 2.1 vím, že se o tom velmi diskutuje. Jde o to, zda do působnosti se mají zařadit muzea a sběratele. Podle nás je to samozřejmé. Nejde tady o to, abychom spochybňovali dobrou vůli nebo bezúhonost těch sběratelů a muzeí, ale jedná se o bezpečnost z hlediska veřejnosti, bezpečnost lidí a zvláště z hlediska této vysoké koncentrace zbraní. Tam se musí uplatňovat postače, postačující normy, které by tedy zabránily tomu, že by se to zneužilo. A co se týče kategorii A, to znamená historické a e, kulturní e, sbírky, tady e, samozřejmě musí být tyto zbraně předmětem jasného zabezpečení, musí to být jasně definováno opět, abychom zabránili záměrnému převodu těchto zbraní do nelegální sféry. Není možné, aby soukromá osoba byla držitelem eh, zbraní, které jsou zakázány, zvláště pokud se jedná o sběratele. A také eh, zde ještě schází jasná definice těchto zbraní v eh, muzeí a zbraní, které jsou součástí sbírek. Co se týče zneschopněných eh, zbraní, tady směrnice obsahuje některé nekonzistentnosti. Zahrnutí eh, těchto zbraní, to je dobrá věc, ale můžeme si položit otázku, proč zbraně, které byly zneschopněny a patří do kategorie A, stále i po zneschopnění patří do kategorie A Tady jde o to, jakým způsobem budeme uplatňovat ustanovení ohledně zneschopnění. Znamená to, že ty nové normy z hlediska zneschopnění jsou nepostačující a proto je nutné toto zlepšit. Alternativou by bylo, aby v kategorii A byly pouze zbraně, které byly dezaktivovány, ale nejsou pokryty nařízením, to znamená, které byly dezaktivovány předtím, než vstouplo nařízení v platnost a které odpovídají méně striktním normám. To je článek 1 a tohoto nařízení. V každém případě je nutné, aby z důvodu dohlednatelnosti dezaktivovaných zbraní všechny tyto zbraně byly vnímány jako minimálně zbraně kategorie C další sporný bod. To je přechod zbraní z BC do A, to znamená poloautomatické zbraně, které se tedy výrazně podobají automatickým zbraním. Opět zde je nutné povolení, tady e, se hovoří o definici, která souvisí se vzhledem, to je částečně akceptovatelné, přestože tedy to není úplně dokonalé. Jakmile toto přejde do takzvaných zakázaných zbraní, tak tato definice má určité meze a hlavně se nedá používat. Znamenalo by to, že by se zakazovala celá řada zbraní na základě subjektivního posouzení vzhledu, kdyby se podobaly, podobali poloautomatickým zbraním. Zde je nebezpečí, že tyto zbraně se dostanou do zakázaného prostoru a budou unikat kontrole veřejných orgánů, to my jsme zažili v Belgii. Dále je tady zásadní otázka. Z jakého důvodu tyto změny kategorii nastaly? O jaké konkrétní informace se tato rozhodnutí opírají a jaký má být dopad z hlediska oběhu zbraní v EU a bezpečnosti občanů? Pokud záměrem bylo rozčílit eh, myslivce a mm, jaksi zákonné držitele zbraní, tak se to podařilo. Cílem eh, by mělo být, jak si přerušit veškeré propojení mezi legálním obchodem a ilegálním, ale například je nutné zakázat přeměnu poloautomatických zbraní na automatické zbraně a také tady se musí stanovit společná norma z hlediska eh, omezení zásobníku. Dále eh, zbraně z B, C by měly být neupravitelné z technického hlediska nebo obtížně upravitelné, tak jak tomu už bylo v případě mnoha modelů. Aplikace těchto nových norem by mohla být ověřována nezávislým orgánem, tak jako je například eh, byro, eh, které kontroluje tedy obchodování s alkoholem, tabákem a s výbušninami ve Spojených státech. Co se týče současných tendencí prodeje zbraní a používání online prodeje na internetu, musíme si uvědomit, že toto je velice obtížně kontrolovatelné a e, dobrá věc je zakázat tento internetový obchod s výjimkou tedy zprostředkovatelů. Bylo by dobré také harmonizovat postupy v tomto ohledu na úrovni EU, ale to ještě není postačující. Toto opatření může mít konkrétní dopad, pokud bude doprovázeno přísnou kontrolou nákupu na úrovni nákupčích eh, v rámci EU eh, a zvláště těch, kteří nesplňují evropské normy. Není možné povolit, aby součástky, které jsou zakázány v EU nebo byly zneschopněny, aby byly snadno reaktivovány a dostaly se zpětně do oběhu v rámci EU. Řešením by bylo, aby fyzické předání zbraní, které se nakupují mimo EU a které kupuje někdo z EU, byly podrobeny ověřování identity a nezbytného povolování prostřednictvím příslušného veřejného orgánu. A tady nehovořím o kontrolách jenom z radosti kontrolovat, ale jde o to, aby tato směrnice byla konzistentní a měla co nejméně nedostatků. Musíme jak si přetnout všechno to promostění mezi legalitou a legalitou. Dále eh, tady máme také mm, problém úpravy mm, například eh, pistolí v Evropské unie a Evropská unie musí proti tomu postupovat. Musíme zjistit, jaká je tady tendence a musíme jednat proaktivně a přijímat kompletní a konzistentní e, zákony tak, aby nemohli e, pachatelé nezákonného obchodu zneužívat e, nedostatků, které existují v tomto ohledu v Evropské unii. A tím jsem dokončil svoji prezentaci. Děkuji. So, a nyní máme 20 minut na otázky a odpovědi a mám tu Anna Maria Corazzo Bild, Lucia Držia Hozdě, Sergio Koferaty, to Ženčí a já jsem z praviku, tak já položím první otázku. U prvního řečníka z výboru pro střelné zbraně. Já jsem úplně nepochopila, co požadujete z hlediska stopovatelnosti a registrace. Jak tomu rozumím, každá země má své značení a sdílí své registry, pokud je o toto značení. Vy zde naznačujete, že to sdílení re- registru zbraní nefunguje, nebo je neúplně nedokonalé realizováno. Druhá otázka se týká muzeí. Já dobře rozumím otázce muzeí a mě, já chci ještě pochopit eh, problematiku sběratelů. Pane Silvisi, vy jste zmínil, že ta značka by měla být na jedné základní části každé střelné zbraně, ale jak rozumím legislativě, tak každá hlavní část má být značena. To jsou první tři otázky, ale nechám kolegy položit otázku a pak se k tomu experti vrátí. Ana Marie, děkuji mnohokrát Vicky. Já jsem Stínovou za EPP v IMKU a velmi vítám toto slyšení, protože se dostaneme k jádru věci. My skutečně potřebujeme technické rady a znalosti panu Impimu z muzeí a sběratelů. Chci se vás zeptat v souvislosti s tím, říká pan Poetema, otázka bezpečnosti. Došlo k případům, kdy e, sběratelské a muzejní zbraně byly zneužity nebo vlastně převedeny do ilegality. A máte za to, že bezpečnost ve sbírkách a muzeích je přiměřená? Patřím k těm, kteří si myslí, že zákaz zbraní kategorie A v muzeích je silně přehnaný, takže s tím souhlasím a já bych, chtěl bych to ještě lépe pochopit. A co s těmi soukromými sbírkami? O jaké množství zbraní zde hovoříme? Na pana Silvise. Já bych se zeptala na realizaci. Vaše vystoupení se hodně týkalo toho, že vlastně víc pravidel nepotřebujeme a že musíme lépe vynucovat pravidla OSN pro střelné zbraně. Mohl byste uvést, co je největší nedostatek při, té, při uplatňování stávajících předpisů? Na co byste se soustředil? A na pana Poetvena? Pokud pokud jde o prodej na dálku, je mi líto, já s vámi nesouhlasím, ale věřím vaší zkušenosti a chtěl bych vědět více. Proč prodej na dálku by měl být zakázán? Eh, dark web existuje a je nelegální nakupovat na dark webu, na internetu. Tady hovoříme o kupujících a prodávajících, kteří mají licenci, kteří mají oprávnění k nákupu. Tedy proč by to mělo být zakázané? Je to forma obchodu, která by poškodila hlavně obyvatele vesnice, takže to, to probíhá zcela legálně a s směrnice se týká legálně držených zbraní. Co je hlavní prioritou, abychom zamezili tomu, že legálně držené zbraně, které jsou využívány ve volném čase, a kde vlastně by se ukázalo, že tyto zbraně se začínají požívat protizákonně. Já jsem to úplně asi nepochopila z vaší prezentace a určitě bych toho chtěla vědět ještě více. Děkuji. Jusi, halo, halo. Návrh komise obsahuje úplný záběr civilního vlastnictví eh, zbraní kategorie A. A ve stávající směrnici jsou zakázány, ale mohou být povoleny výjimky pro autorizované sbírky v muzeích. Hovoříme o soukromém vlastnictví, velkém hmotné i nehmotné hodnoty. A souhlasíme, že to, tyto důvody by, by měly být eh, pečlivě zkoumané. A pokud by nedošlo k tomu, tak by ty zbytky přišly o svou hodnotu. Sběratelé zbraní jsou zdrojem nelegálních zbraní. Toto tvrzení je urážkou protože pokud neexistují o tom důkazy, ve Finsku, v mé zemi, je široký, poměrně velký počet zbraní v soukromých sbírkách. Obvykle jsou to kulomety z druhé světové války a automatické zbraně také z druhé světové války. A tyto legálně držené zbraně nebyly nikdy použity pro trestnou činnost. Takže moje otázka pro vás, pro všechny, jsou automatické soukromě držené zbraně empiricky toto skutečným problém, problémem v Evropě, anebo komise prostě eh, chce opravit něco, co vůbec není na opravu. Zise Jakoncáry. Jeden z expertů řekl, že diskuse k této směrnici byla minimalistická já bych řekla, že si nepamatuji na směrnici, o které by se tolik mluvilo. A chci poděkovat naší zpravodajce Vicky Ford za její trpělivost. Udělala skutečně všechno proto, abychom vyřešili jednotlivé problémy. A tady je cílem zabránit rozvoji organizovaného zločinu, pašování nelegálních zbraní a je pravdou, že je to cíl a ten cíl je zcela chválihodný. Já bych chtěla vědět, co si myslí experti. Je to otázka nesmírně citlivá pro řadu členských států, které by volili eh, určité řešení oproti jinému. Kolega Jussi Hola Aho o tom mluvil. Cílem směrnice není se vměšovat do obrané politiky členských států. Ale jako Finka musím říci, že pokud se nenajde schoda, ve Finsku máme základní vojenskou službu, máme řadu vojáků v záloze. A panuje určitá důvěra. A v návrhu komise v příloze 1 se uvádí jednotlivé zbraně, které by byly zakázány. A to by se mohlo také týkat politiky obrany určité konkrétní země, kterou mám na mysli. Takže já vím, že by se mohlo nalézt řešení a věřím, že to bude možné. A ještě drobný detail. Ti, kteří dobře znají venkovské oblasti, které jsou odlehlé, v těchto regionech mají muži, ale i ženy, se rádi odávají myslivosti a myslivost je oblíben činnost. Dokonce i nezletilí ve Finsku chodí na hony. Takže Neměli bychom uvažovat o věkovém omezení, kdy do 18 let vlastně není možné se účastnit honu. Myslím, že dospějeme ke kvalitnímu návrhu. Jakmile budou schváleny všechny pozornací návrhy, bude třeba vzít v úvahu jednotlivá témata, která nás znepokojí abychom našli uspokojené řešení pro všechny. Děkuji. Viržný rozjer. děkuji paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, za vysvětlení jednotlivých řečníků. Falešná představa, podle níž by byl přísně oddělen nelegální trh a legální trh a cnostné využívání všech zbraní. Je to falešná představa, bylo připomenuto, že řada legálně držených zbraní bylo použito pro trestnou činnost, která poznamenala minulé měsíce, minulé roky. A to tragicky. Je třeba chránit eh, možnost eh, legitimního použití nekriminálního požití střelných zbraní. Ale já mám dvě otázky po vystoupení řečníků. Je možné mm, zmínit eh, zvláštní zájmy sběratelů a zejména muzeí, tak si kladu otázku, zda vyloučení způsobnosti směrnice nebylo příliš daleko sále, zejména co se týče eh, stopovatelnosti, dohledatelnosti starodávných zbraní došlo k nedávnému použití v kriminálním kontextu, takže zcela výmout ze směrnice sbírky starožitných zbraní, to je příliš daleko stále. Co se týče dohledatelnosti, jak uvedla Vicky, byla jsem překvapena, když jsem slyšela požadavek eh, na základě označení pouze jedné základní části, což je v rozporu s definicí. A to samo, sam, samostatné poukazuje na nebezpečnost zbraně, takže já bych uvítala stanovisko expertů, kteří také uvažují o dohledatelnosti, stopovatelnosti a tento názor se mi tedy jevil jako opravdu zvláštní. Sergio Cofferati. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našim hostům, kteří nám eh, poskytli dodatečné informace, které nám umožňují lépe se seznámit s tímto odvětvím a bude to velmi užitečné pro naši budoucí práci. Mám několik stručných dotazů. Opět mým záměrem je umožnit účinnější legislativní normu. Týká se to sběratelů. Tady je domněnka, že to je trošku specifický svět těchto mm, sběratelů a že by zde mělo být explicitní ustanovení, které by se jich týkalo. Když se jedná o muzeum, tak je to víceméně jasné, ale co se týče sběratelů, tak tady není jednotná definice v Evropě. A nemůžeme tady stanovit nějakou výjimku pro věci, které jsou různé. První krok, který bychom měli udělat, je pokusit se sjednotit definici, která by potom mohla být využita legislativcem a případně by se mohla stanovit výjimka. Já bych chtěl vědět, jak je možné tedy sjednotit tyto oblasti, které jsou vlastně velmi různé v jednotlivých státech. Týká se to právě otázky sběratelů. A nyní online prodej. Tady mám některé pochybnosti. Myslím si, že online prodej by byl možný, pokud dohledatelnost a kontrola příslušnými orgány by byly dostatečně zajištěny. Jinak budeme svědky dosti nenormálních situací, které se budou ještě posilovat v rámci nástroje, který pokud bude dobře použit, tak může podpořit obchodní eh, aktivity a také kontroly. A poslední otázka. Ta se týká takzvaného zneschopnění zbraní. Tady existují evropské postupy, které jsou stanoveny. Ale já nevím, jestli mm, toto nařízení funguje dobře. A hlavně si kladu otázku, zda skutečné zneschopnění těchto zbraní je nezvratné. I tady by bylo možné mít specifické normy pro kontrolu anebo kompletní zneschopnění, které by bylo ověřováno příslušnými orgány. Takže to jsou otázky, které bych vám chtěl položit a ke kterým jste mě inspirovali vaším vystoupením. Malin. Děkuji, Sergio. Než vystoupí Marlin Dražinsky, tak ještě taková úvaha k tomu, co jste právě říkal. Někteří francouzští řečníci tady hovořili o výrazu neutralizovaný, když mluvili o deaktivaci a já tedy jsem eh, angličanka, když se něco deaktivuje, tak já to vnímám ten výraz tak, že se to deaktivuje trvale. A to asi, tomu by asi ve francouzštině říkáte neutralizace. A možná to je i takový jazykový problém, že když vlastně francouz mluví o neutralizaci, tak to prostě může znamenat, že se dá pryč ten díl, který se tam může vrátit, přestože to může být nevratné. Je tedy třeba chci jasně říci, že když hovoříme o právním rámci, tak deaktivace znamená něco nevratného, ne, skutečně nevratnou deaktivaci a to je to, čemu eh, francouzi zřejmě říkají neutralizace. Tak to já aspoň chápu eh, ty jazykové problémy, které tady mohou vystat. Ale eh, samozřejmě se snažíme zajistit, že neutralizace je skutečně ten, ta konečná fáze. Marlín, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste mě předběhla, protože já jsem se chtěla vrátit právě k tomuto pojmu dezaktivace nebo neutralizace ve francouzštině. A chtěla jsem se zeptat našich znalců, aby řekli, zda neutralizace je definitivní či nikoliv samozřejmě podle té úpravy, která se provede. V každém případě bych vám chtěla poděkovat, pánové, za všechna upřesnění. Nejdříve chci říci, že souhlasím se vším, co řekl pan MP ohledně muzeí a sběratelů. Myslím si, že zbraně, stejně jako všechny další artefakty, které žijí v muzeích, mají být ponechány a myslím si, ať už je to zbraň nebo něco jiného, tak je to součást naší historie, je to prostě poučení pro budoucnost. Co se týče sběratelů, tady myslím, že stačí vnitrostátní legislativa. Ta může mm, jaksi zorganizovat tu práci a ošetřit tuto otázku. Eh, pane Silvis, tady mám určité problémy z hlediska začátku vašeho vystoupení. Vy jste nám dal některá čísla, mohl byste je zopakovat, protože já jsem neměla čas si je zapsat, děkuji. Takže o té takzvané dezaktivaci nebo neutralizaci nebo zneschopnění jsme už hovořili, o tom nebudu již hovořit. A nyní pan Noble hovořil o teroristických útocích kterých byla Francie bohužel obětí a hlavně to byl ten Marmira, který byl pachatelem a řekl jste, že on použil jaksi starou zbraň. A já jsem byla přímě překvapena, když jste hovořil o tom, že tady existují potíže z hlediska volného oběhu v EU těchto zbraní a byla bych ráda, kdybyste mi dal nějaké podrobnosti, kde on sehnal tuto starou zbraň, jak si ji opatřil ve Francii nebo v Evropě a takže bych byla vděčná za další informace k této záležitosti. A teď se obracím na všechny experty s následující otázkou. Vyhodnotili jste ty dodatečné náklady, které budou souviset s tímto návrhem komise, co by to znamenalo pro všechny subjekty, kteří podnikají nebo jsou nějak napojeny na eh, to odvětví zbraní. Děkuji. Christian Feilner. Děkuji velice stručně. Komise zřejmě otevřela pandořinu skříňku podle těch otázek a můžeme si tedy klást otázku. Za skutečně neopravujeme něco, co není rozbité, ale mě by samozřejmě zajímalo podrobné posouzení dopadu, které není a proto je to slyšení velice užitečné. Za prvé, chtěl bych vědět, když mluvíme o poloautomatických zbraních, které se podobají automatickým, o kolika kusech celkem hovoříme? Kolik takových zbraní je? Já vím, že to je subjektivní hodnocení a možná je to obtížné nějak analyzovat, ale prostě řádově, eh, pokud máme něco zakázat, tak by mě bylo dobré vědět, kolik toho vlastně zakážeme. A pokud to tedy vlastně vyvlastníme, pokud to řekneme tak, že to zakážeme a lidem to zabavíme, tak asi je musíme nějak kompenzovat. Jaká je hodnota takovýchto zbraní? Kolik by to stálo, kdybychom chtěli takto postupovat a kompenzovat je za vyvlastnění? Jak hodnotné ty zbraně jsou? A v neposlední řadě snažím se najít nějaké statistiky ohledně počtu zločinů, které byly spáchány s legálně eh, drženými třeba poloautomatickými zbraněmi, které se podobají automatickým. Může mi někdo dát nějaké číslo? Existuje taková statistika, abychom věděli, jak obsáhlý je ten problém, protože je těžké tvořit právní předpisy, když nemáme k dispozici taková základní fakta. Děkuji. Děkuji. Takže teď eh, se obrátím na ty čtyři panelisty ale možná, že k některým věcem se kolegové budou chtít ještě vrátit, možná pak eh, také komise bude moci zareagovat na konci slyšení. Byla jsem informována, že bruselská policie eh, má eh, nyní pohotovost bylo, byla nějaká střelba na bruselské policisty. Je to v návaznosti na vyšetřování eh, pařížských atentátů. Došlo k tomu na začátku tohoto jednání a je jasné, že je třeba nadále bojovat proti terorismu, ale zároveň chceme zajistit, že ti, kteří vlastní eh, legálně zbraň, kteří tedy dbají všech zákonů, Eh, budou také eh, zastoupeni a jejich zájmy budou zastoupeny. Takže chce někdo z řečníků eh, odpově- zareagovat? Nevím, jestli půjdeme ve stejném pořadí. Takže pan Nobl. Oui, merci, madame le Děkuji, paní zpravodajko. Takže první bod ohledně dezaktivace nebo zneschopnění. Ve Francii to znamená, že je to přesně ten termín dezaktivace. Musí to být tedy definitivní a nezvratné. Myslím, že za chvíli o tom bude hovořit eh, také pan Stasen za chvíli. Co se týče toho zneschopnění nebo dezaktivace, nikdy nemáme nic dokonalého. Snažíme se samozřejmě, aby to bylo co nejlepší. Ale zjišťujeme, že jsou určité nedostatky, snažíme se to korigovat. To například se stalo ve Francii po různých vraždách a snažili jsme se zlepšit situaci. Současný Současné nařízení komise stanovuje ostatně opravné prostředky nebo korekci v případě zjištění nedostatků. Dohledatelnost. Tady byly položeny různé otázky. Je jasné, že dohledatelnost pro policejní složky je velký problém. Je to velký problém, protože máme vždycky obrovské potíže s tím, že máme ty takzvané vojenské zbraně, ty vlastně nejsou e, součástí té směrnice, tak máme potíže je dohledat. I když, jak jsem říkal na začátku, byly vlastně legální, byly legálně vyrobeny v legálním rámci, pak vymizely z tohoto legálního rámce a je obtížné zajistit jejich dohledatelnost. Otázka dohledatelnosti byla položena v několika eh, vystoupeních. Možná jsem to špatně vyjádřil. Co se týče dohledatelnosti, od směrnice z roku 2008 máme výpočetní systémy na vnitrostátní úrovni ohledně dohledatelnosti zbraní v rámci dané země. Jaký máme problém? Máme problém, jakmile dojde k transferu těch zbraní v rámci společenství. Když nějaká zbraně je nakoupena někým, kdo cestuje, Eh, anebo si ji objedná například v zahraničí, tuto zbraň. Proč s tím máme problémy? Máme s tím problémy proto, že tady není propojení mezi tou, eh, tím vnitrostátním rejstříkem, eh, Samozřejmě to je obtížné, protože každý stát tvořil ty rejstříky podle vlastních norem. Takže máme zbraň, která opustí území jedné země a dostane se na území jiné země. A tento transfer v rámci společenství a vlastně je dokumentován v rámci eh, jaksi písemného sdělení. To znamená, ta země, která povolí dovoz, tak eh, to dá vědět, napíše takovéto sdělení a druhá země, eh, která vyváží také. A je to ta země určení, která má k dispozici tyto dokumenty. Takže vy nevíte přesně, která zbraň odchází z té země, kde byla nakoupena, nevíte, v jakou chvíli přechází do té eh, jiné země a nemáte propojení mezi těmi dvěma vnitrostátními kartotékami nebo rejstříky. A to je právě eh, velký nedostatek, eh, který tedy brání té dohledatelnosti a to bychom chtěli skorigovat. To je ostatně téma, které už existovalo také po atentátech v Madridu a v Londýně, kde byly mm, uplatněny výbušniny. Pan MP? Um, thank you. Yes, a series of questions. Děkuji, ano, byla tady celá řada otázek. První se týkala vazby mezi soukromými sběrateli a veřejnými sbírkami muzeí. Ty mm, předměty jsou vždy součástí společného dědictví bez ohledu na to, kdo je vlastní. Samozřejmě muzejní sbírky jsou mm, vytvářeny téměř výlučně ze soukromých sbírek a pokud eh, byste omezili přístup eh, k těmto spírkám, tak by to samozřejmě bylo v neprospěch veřejnosti. Eh, pokud jde o bezpečnost v muzeích, zda byly případy, kdy muzejní artefakty byly ukradeny a potom použity k zločinům, nevím o tom, že by se k něčemu takovému kdy došlo. Dále, zda muzejní bezpečnost je přiměřená, já mohu hovořit pouze za Anglii, za Británii, ale odpověď je kladná. Ano, domníváme se, že ano. Například neprodáváme zbraně eh, eh, z našich sbírek. Fyzické zabezpečení sbírek je velmi silné. Máme vlastně eh, dveře odolné vůči bombám, posílenou bezpečnost, bezpečnostní prvky, a to i u depozitářů je omezený přístup eh, do těchto prostor, eh, vždy tam mohou jen oprávněné osoby a ty osoby jsou vždy eh, vlastně prohledávány, máme inventář u každého předmětu a pokud by něco zmizelo, tak budeme přesně vědět, co zmizelo. A původ původ těchto věcí jsme velice opatrní, vždy to důkladně zkoumáme, abychom přesně věděli, odkud ten předmět pochází a pokud se nejsme jistí, tak ho vlastně nepořídíme. Dopad zabezpečení soukromých eh, zbraní, vlastně zbraně kategorie A už nesmějí být v soukromém vlastnictví v Anglii, nicméně máme eh, také systém licencí, který je velice přísný a to je, myslím, vhodné i pro tento účel. Pak tady byla otázka, zda výjimka ze směrnice pro muzea by byla eh, krokem příliš daleko. Já si to nemyslím. Ta výjimka ze směrnice by vlastně nevyloučila muzea z velice striktních bezpečnostních požadavků. Zase mluvím za Anglii, ale my, mám, my jsme regulováni vlastně prostřednictvím akreditace muzea a licencí a to uděluje policie, a takže já myslím, že to je přiměřená ochrana. Potom sběratelé a otázka, zda to je příliš volně definováno. Existuje několik definicí sběratelů v současné době a některé mohou být velice užitečné, doporučuji je vám. Nicméně doporučil bych v reakci na otázku to, že určitě by mohla vzniknout společná definice sběratele v Evropě, ale také harmonizované podmínky, za jakých okolností můžete vůbec vlastnit tyto zbraně, za jakých okolností tedy můžete eh, mít nějak uložené. A poslední otázka týkající se nákladu na deaktivaci. My se zabýváme eh, Královské muzeum a dospěli jsme k částce zhruba milion liber, kdybychom měli deaktivovat všechny sbírky. Naše sbírky technicky nejsou hodnotné, protože bychom je neprodali, ale samozřejmě účetní hodnota e, těchto zbraní je zhruba 10 milionů liber. Pan Silvis a potom pan Poiteva. Děkuji vám, paní předsedkyně. pokud jde o to značení hlavních dílů. Jak jsem říkal ve své prezentaci, směrnice říká, že značení má být na nějakém hlavním dílu eh, té střelné zbraně, na takovém díle, který kdyby tam nebyl, tak by ta zbraň byla nepoužitelná. Pak tam je od další část toho článku a tam se říká, že všechny hlavní díly, náhradní díly, které jsou prodávány, musí být označeny eh, a musí mít oprávnění k prodeji. Co to znamená? Když eh, vlastně odebrání toho hlavního dílu střelné zbraně znamená, že to musíte nahradit vlastně jiným hlavním dílem, tak ten už bude také označen, protože to je náhradní díl, které také musí být označen a musí být k tomu povolení. To znamená, eh, neměly by se prodávat takové náhradní díly, které by nebyly vůbec značené. A na druhé straně tím zabráníme jakékoliv byrokracii eh, v tom smyslu, že by na stejné zbraně bylo hodně čísel. Kromě toho návrh Evropské komise je, myslím, správný, protože navrhují sjednotit systém na evropské úrovni tak, aby všichni výrobci a všechny dovážené střelné zbraně, eh, vlastně tam byly označen stejný díl, tak, aby se zabránilo tomu, že třeba v jedné země se bude označovat jenom hlaveň, a v jiné zemi se bude e, vlastně označovat pouzdro závěru a pak by se ty díly jednotlivé mohly využít k nějaké trestné činnosti. Takže návrh komise je správný, měli bychom se vždy soustředit na stejný hlavní díl, aby vlastně neobíhaly náhradní díly, které by nebyly označeny. Řekl jsem to jasně? Ano, říká předsedkyně. Nevím, jestli je to proveditelné, ale rozumím tomu vašemu požadavku. A pan Pueceva, ještě jsem tady měl další otázky, které jsem měla zodpovědět, promiňte. Tak, paní Koraca Bild se ptala na příklady toho, co si myslíme o e, vlastně nejednotnosti legislativy na národní úrovni. Já myslím, že bychom se měli zaměřit právě na sjednocení systému ve všech evropských zemích. Například e, i komise měla možnost ověřit, že v některých zemích se směrnice uplatňuje jedním způsobem a v jiných zemích zase jiným způsobem. Je tedy užitečné zjednotit ten systém tak, abychom zabránili takovýmto nedostatkům. Mohu uvést příklady. Mluvili jsme o té deaktivaci. Deaktivace se řádně provádí v některých zemích, ve Francii, v Itálii, v Německu – ale ne stejným způsobem. Různým způsobem se dospěje ke stejnému výsledku. Ale nejdůležitější je, aby byl orgán, který může osvědčit, že ta střelná zbraň je skutečně deaktivována. Může to být CIP nebo zkušebny, prostě nějaký orgán, který bude vydávat osvědčení o deaktivaci. A pak bychom také mohli najít příklad třeba u těch poplašných a signálních eh, zbraní. V Itálii a v Německu už deset let vyrábíme poplašné a signální zbraně, které nelze přeměnit, protože tam vlastně není určitá součást, která je na té střelné zbrani, té, té klasické. A bylo by velice obtížné ty zbraně upravit tak, aby skutečně z nich vznikla reálná střelná zbraň. Pan Koferaty se ptal na deaktivaci, takže z mého hlediska to osvědčení je třeba Potřebujeme nějaký certifikační orgán, který bude vydávat osvědčení, že deaktivace řádně proběhla a že ta deaktivovaná zbraň je bezpečná. Pokud jde o ta čísla, promiňte, mohu teď už vyvolat dalšího, protože ty údaje Malín budou dostupná na internetové stránce. Všechny ty prezentace budou na internetové stránce IMCO, takže tam je to možné dohledat. Je to tak v pořádku? Je to tak správně? Ano, výborně. Takže děkuji a další. A už máme asi 25 minut spoždění. Bude eh, Jean-Luc Stassen a to je pracovník belgické zkušebny. A promiňte, mluvá se paní předsedkyně. Ještě pan Poateva chtěl zareagovat na otázky, takže prosím. Takže pane Poateva, dvě minutky. Eh, merci. Eh, Děkuji. Velmi rychle. Těm několika bodům, které tady byly uvedeny. Internet, otázka sběratelů. Já myslím, že musíme mít na paměti, že zde jde o takzvanou propustnost to znamená naopak, my musíme zajistit nepropustnost mezi legální a nelegální sférou. Bylo to tady řečeno, opakováno, my jsme v situaci, kde lidé, kteří chtějí páchat nelegální činnost, používají staré zbraně někdy, někdy deaktivované zbraně, které jsou upraveny následně. Takže to značí, že sice ten kontrolní systém tady v EU dobře funguje přes ty potíže, které máme, ale žijeme tomto prostředí a máme tady tyto problémy. Proto je velmi důležité, abychom přesně identifikovali nedostatky. Jaké nedostatky existují z hlediska legislativy a tohoto návrhu směrnice, takže bylo by dobré harmonizovat statut sběratele, to neexistuje v členských státech, a dále sjednotit také podmínky, eh, za jakých je možné sběratelství zbraní provozovat. Je důležité, abychom také kompletně ošetřili otázku internetu a doplnili návrh směrnice, jejímž cílem je omezit prodej na internetu a hovořit také o nákupech online. Tato otázka je velmi důležitá, protože žijeme v prostředí, kde máme různé legislativy v jednotlivých státech, takže se jedná o součástky a zbraně, které se mohou dostat do země A a pak přejít bez potíží do země B. A v tomto ohledu komise chtěla regulovat otázku internetu. To je vše, co jsem chtěla říci. A co se týče muzeí, tak kdyby všichni jsme mohli následovat ten britský příklad, tak by to bylo velice dobré. Měli bychom společné podmínky z hlediska zabezpečení muzeí a to by byla dobrá věc. Děkuji. Thank you. Um, so the next... Děkuji. Dalším řečníkem je Jean-Luc Stassen, belgický vedoucí zkušebny zbraní. Zdravím vás všechny. Dobrý den, paní předsedkyně. Promlouvám jako e, ředitel, jako ředitel zkušebny zbraní Belgického království a jako e, důstojník kriminální služby. Vedle mě sedí divizní komisařka z Belgické federální policie z oblasti pašování zbraní a nejdříve jsem jí chtěl dát na vteřinku slovo. Pokud jde o význam dnešní debaty, pokud jde o jaké jsou základní součásti zbraně, statut sběratelů a co je to signální zbraň, probíhá v současnosti policejní zásah 4-5 kilometrů odtud. Docha- došlo k přestřelce tři kolegové byli zraněni pět kilometrů odtud. Takže ta zbraň, která je označena jako samopal Kalašnikov, policení práce bude zjistit, odkud ta zbraň pochází, zda to byla zbraň ze sbírky, anebo zda to byla reaktivovaná zbraň, zda to byla akustická zbraň, která byla přepracována tito tři kolegové, kteří byli zraněni, naštěstí žádný občan nebyl zraněn, ale význam naší debaty je skutečně zhmotněn právě tím útokem zde v Bruselu. Děkuji. Ano, byl jsem požádán, abych se vyjádřil v, té, v těch, u těch kategorií poloautomatických zbraní a co se týče také deaktivace zbraní a zbraní signálních a poplašných. Tedy deaktivace odpovídá tomuto podobnému pojmu v angličtině a dochází tedy k postupu takovému, aby zbraň nevratně nemohla střílet. Než se pustíme do kategorie zbraní, tak je důležité zmínit statutu sběratelů. Je třeba definovat specifický statut sběratele. Je to statut, který existuje velmi úspěšně v řadě zemí. Statut sběratele by mohl obsahovat soukromého sběratele, eh, muzeum podle veřejného práva a muzeum podle soukromého práva. Je třeba zahrnout tento statut do působnosti směrnice a umožnit sběratelství v kategorii a pro řádně certifikované sběratele. Nároky na tyto kategorie by bylo omezení, vymezení na maximálně 20 let od tohoto dne. Za druhé, omezení celkového počtu sbíraných zbraní, ale zde je třeba si položit eh, otázku, jaký je rozdíl mezi soukromým sběratelem, veřejným a soukromým muzeem. Celkové omezení automatických zbraní podle typu a značky s tím, že mohou být opět rozdíly mezi soukromým sběratelem, soukromým muzeem a veřejným muzeem. A konečně za čtvrté, vynucení podmínek skladování s přísnějšími podmínkami pro skladování automatických zbraní, například odstranění závěru nebo základní části pro fungování zbraně. A nyní se dostáváme k tématu, proč jsem byl požádán o vystoupení, to jest kategorie zbraní. Hovořili jsme o neutralizaci deaktivaci zbraní, deaktivované zbraně automatické či ne. Cílem je učinit ty zbraně neschopné střelby nevratně. Neo- deaktivace je minimálním společným postupem, který je platný od 8. dubna 2016 pro zbraně držené bez převodu vlastnictví nedochází ke změně. V uplatnění nového postupu na již deaktivované zbraně bude probíhat pouze na základě postoupení a u nově deaktivovaných zbraní, tedy umístění společného znaku o neaktivaci, bude platit pro 28 členských států. Podle směnice 91 477 tyto deaktivované zbraně, ať už jsou automatické nebo ne, nejsou zahrnuty do působnosti směrnice. Avšak eh, nutnost zajistit eh, dohledatelnost těchto zbraní přetrvává a vyžaduje klasifikaci těchto zbraní minimálně do kategorie D, ale v ideálním případě by to bylo v kategorii C. Pokud jde o poloautomatické civilní zbraně, které mají podobu automatické zbraně. Pro civilní střelné zbraně, jak, proč používat civilní či vojenský pojem? U civilní, civilní zbraně jsou dlouhé poloautomatické zbraně, kde ráže kde je délka hlavně 30 cm, či celková délka zbraně 60 cm. Pokud jde o podoby s automatickou zbraní, tady jde o výlučně subjektivní kritérium, které povede k rozličnému výkladu mezi členskými státy. Tento systém byl již vyzkoušen v Belgii a byl opuštěn, protože není možné je využívat. Toto subjektivní kritérium povede ke zmatku a chaosu do několika let. A chaos podle jednotlivých národních interpretací bude sloužit pouze kriminálnímu podsvětí, takže je třeba, abychom byli velmi opatrní. A možná by bylo záhodno se zabývat zásobníkem zásobník by měl mít omezenou kapacitu, maximálně 10 nábojů a měl by se držet stejné klasifikace jako zbraň, ke které patří. Tato část by měla být základní součástí zbraně, která není podrobena zkoušce, ale podléhá povinnosti dohledatelnost. Například polotonská karabina s by, byla, by přešla ze 30 nábojů na 10 nábojů. Tedy tyto poloautomatické karabiny by byly omezeny na kapacitu 10 nábojů. Navíc zásobníky by byly za prvé ve stejné kategorii jako zbraňky, které jsou určeny, za druhé jejich počet v držení by byl omezen a za třetí by byly klasifikovány jako základní část zbraně nepodléhající zkoušce, ale podléhající povinnosti dohledatelnosti, to jest eh, povolení k držení, eh, seriové číslo a dohledatelnost. Transformované automatické zbraně přeměněné na poloautomatické. My navrhujeme zachování klasifikace těchto zbraní v kategorii B, pokud ty tento převod byl proveden veřejnou nebo soukromou institucí, případně osobami, které byly k tomuto účelu oprávněny na základě postupu, který zaručuje nevratnost této transformace. Definice základních rozměru ve spolupráci s CIP a umístění znaku, který nelze sfalšovat. Poplašné zbraně. Myslím si, že je třeba rozlišovat mezi poplašnými zbraněmi původními a poplašnými zbraněmi, které byly transformovány. Původní poplašné zbraně jde o přenosné zařízení, které nejsou koncipovány pro vystřelení projektilu, který by byl pevný, či plyný, či tekutý. A pokud je o kritéria homologace, pracovní skupina vznikla v rámci CIP na žádost Evropské unie, abychom definovali právě tato kritéria, která paní předsedkyně. Pane Stasene, začíná nám docházet čas. Můžete to trošku zkrátit? 30 vteřin. Děkuji výborně. Pokud jde o transformované poplašné zbraně, tedy akustické zbraně, které jsou používány pro rekonstrukce, pro divadelní hry a filmové natáčení. Jde o transformované zbraně, které mají eh, pálit prachovou nábojnici a neexistuje postup pro tuto transformaci. To je ponecháno posouzení osoby nebo členského státu, který provádí transformační kroky. Evropská unie se musí zabývat postupem transformace. Tyto zbraně musí být nadále zařazeny do původní kategorie a firmy, které dávají k dispozici pro různé typy činnosti, musí mít k dispozici příslušné povolení. Zbraňové repliky. Jde o věrnou napodobeninu skutečné střelné zbraně, která využívá spalování střelného prachu pro vystřelení projektilu. Je to několik bodů, které třeba vyjasnit, třeba změnit směrnici a předpokládat střelné zbraně, munice a doplňky a nehovořit pouze o zbraní. Kategorie 1, kategorie 1 zakázané by, by měly zahrnovat i tlumiče a zásobníky s vyšší kapacitou. Kategorie B, zbraně, zásobníky by měly být také zahrnuty kategorie C zbraně, které jsou předmětem přihlášení a kategorie D zbraně, munice a doplňky. Děkuji vám. Poslední bod. Definice základních částí, o tom mluvíme velmi dlouho. Já vám učiním návrh, který vychází z rozhodnutí CIP. Poloautomatické pistole či automatické pistole. Základní díle je, je hlaveň, na, nábojnice, zásobník. Můžete, prosím, toto poslat eh, písemně členům výboru? Můžete to poslat písemně, děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát, říká paní předsedkyně. Poslední řečník je Filipo Segato, který zastupuje Federaci myslivosti a ochrany přírody. Thank you, Madam Chair. I will try to be... Děkuji, paní předsedkyně, budu se snažit být velice rychlý. Takže my jsme združením FACE pro lov v EU. Je to združení z roku 77 a zastupujeme 7 milionů e, lovců a jim rodů a jsme tedy největší zúčastněnou stranou v těchto diskusích. My jsme hodně mluvili o zločinnosti, terorismu a Chtěl bych trošku eh, zmínit eh, se o lovu, eh, co je lov, kdo jsou lovci a proč potřebují střelné zbraně. Takže lov představuje vlastně odvětví o hodnotě 16 miliard eur. Vlastně umožňuje se tak řídit stav zvěře, chránit habitat, podporuje to i ekonomiku, je to rozšířená tradice která má hluboké kořeny v evropském kulturním dědictví a také udržitelný zdroj zdravého jídla. Na to nezapomínejme. Proto mnoho lovců eh, vlastně mm, loví a přináší zvěřinu z lesa. Popularita eh, lovu je skutečně veliká v některých zemích eh, právě kvůli těm potravinám, třeba ve Švédsku máme 87% podporu eh, ze strany občanů a také stále více žen eh, si eh, vlastně pořizuje lovecké licence, aby se mohly dostat do přírody. Takže my vítáme reakci Evropské komise na terorismus, to je třeba jasně říci, a naše združení FACE podporuje vhodnou kontrolu střelných zbraní, včetně přiměřených omezení nákupu a vlastnictví těchto zbraní. Opatření, která byla diskutována ohledně značení, dohledatelnosti, přeshraniční výměny informací, to všechno vítáme. Jak už eh, řekli jiní řečníci, musíme říci, že komise nedoplnila tento návrh posouzením dopadu, a samozřejmě se obáváme, že tedy ta navržená opatření by mohla mít nepřeměřený dopad na eh, zákonné držitele střelných zbraní. Už jsme prostřednictvím naší zastřešující organizace ISSF předložili společný postoj, eh, v němž reagujeme na pracovní dokument, tam jsme všechno vyjasnili a eh, navrhujeme řešení. Říkali jsme, že tento návrh bude mít eh, hluboký dopad na mm, právní eh, nebo legální držitele. Týká se to například licencí, věkového omezení. To skutečně bude mít dopad na ty zákonné držitele zbraní. A my tedy, eh, nebo komise říkala, že cílem návrhu by neměli být lovci, ale my se obáváme, že utrpíme tímto návrhem. A jsme eh, připraveni poukázat na ty pozměňovací návrhy, které neúmyslně by mohly mít dopad na lovce, což je například eh, eh, to je tedy Kalašnikov, to není skutečně lovecká zbraň, tohle je zakázaná zbraň podle kategorie A. My rozhodně něco takového hájit nechceme, ale Máme Máme eh, zbraně v kategorii B, to jsou různé eh, ručnice, eh, poloautomatické brokovnice, dále další třeba dvouhlavňové pušky, kategorie C, které se musí nahlašovat a také v kategorii D máme tradiční eh, hlavně a eh, brokovnice. To není problém. Problém je u těch poloautomatických zbraní kategorie B7. To je střelná zbraň k civilnímu užití, která se podobná zbraním s automatickým mechanismem. Všichni mluví o této zbrani, ale sama o sobě to není příliš populární zbraň mezi lovci. Proč tím máme ale problém? Pokusím se vám to ukázat. Tak moje animace moc dobře nefunguje. Tady vidíte, že podle návrhu tato poloautomatická střelná zbraň bude zařazena do kategorie A, na základě své podoby, vlastně toho estetického vzhledu, ale co se stane potom? V kategorii A budeme mít poloautomatický mechanismus, který nebude od, bude odpovídat jiným mechanismům z kategorie B, takže bude tady najednou vazba mezi těmi, které jsou zakázané a které nejsou. A my jsme velice znepokojeni budoucností těchto střelných zbraní, protože vlastně budou mít stejný poloautomatický mechanismus a hrozí tedy, že budou takto přesunuty do zakázané kategorie. A potom vlastně tedy zmizí z té mm, skupiny loveckých zbraní. Já se tedy snažím takto ilustrovat důvod, proč musíme hájit tuto kategorii. Máme tedy návrh. Vzhledem k tomu, že komise uvádí, že problémem je ta, ta přeměna automatických zbraní na spoluautomatické, proto také původně tato kategorie byla vytvořena, tak navrhujeme zavedení společných norem pro přeměnu, tak aby jakákoliv přeměna byla prováděna způsobem, že ta přeměna je nevratná. něco podobného, co tady zmiňoval pan Sasen, takže myslím, že to je celkem rozumné řešení, jak zachránit tuto kategorii a jak zabránit tomu, aby tyto zbraně byly vlastně eh, nezákonně přeměněny zpět. Tady se domnívá, že tady je prostor ve směrnici i v nařízení pro takovouto úpravu. Potom k eh, prodeji na internetu. Hodně se tady o tom mluvilo. Podle směrnice o prostředcích komunikace na dálku ten prodej online nevyžaduje současnou fyzickou přítomnost. To znamená, kdybychom eh, vlastně požadovali tu přítomnost, tak by to bylo v rozporu s literou této směrnice. Dále také jiné způsoby prodeje na dálku. To jsou e-maily, telefonní prodej. Při eh, provedení do práva by to mohlo skutečně spadnout pod trestné činy. Ano, paní předsedkyně, už pospíším si. jak říkal pan Koferaty, Face je pro přísnou kontrolu eh, internetových prodejů příslušnými orgány, to znamená dohledatelnost a kontroly eh, musí být zajištěny, tak aby ten prodej na internetu mohl být eh, legální pro soukromé občany. Zaměření této směrnice by mělo být především na takzvaný darknet a ne na legální prodej online. Takže vyzýváme Evropský parlament, aby také zabránil diskriminaci konkrétní skupiny, to jsou sportovní střelci a lovci, pro využívání prodeje online. To znamená, vyloučení střelných zbraní ze směrnice by podle našeho názoru bylo diskriminací a proto navrhujeme vrátit se ke stávajícím právním předpisům. Pokud jde o ty eh, nástroje nebo vybavení pro úpravu zvuku, to jsou ty tlumiče, bylo řečeno, že neovlivňují funkčnost zbraně, to znamená, nejsou problémem pro bezpečnost, a pro účely této směrnice by tedy tlumiče neměly být považovány jak za hlavní díly. Tak máte ještě 20 vteřin, říká paní předsedkyně. Ano, e, skladování, to je zmíněno v návrhu, ale stále více se o tom diskutuje. E, úprava o bezpečném skladování střelných zbraní kategorie A a B by měla být v tom duchu, že ty zbraně budou eh, skladovány tak, aby se zabránilo jakémukoliv přístupu neoprávněným osobám. Členské státy by samé měly najít nejvhodnější způsob, jak regulovat eh, skladování a pak další priority. Tak jako v současné směrnici měl by se to řídit principem subsidiarity, který, eh, to znamená, že by to mělo být na právních předpisech členských států, jak vlastně eh, udělit nebo odebrat povolení k držení střelné zbraně. Tady jsou ty závěry, eh, takže o tom už jsem mluvil. Předsedkyně, já se omlouvám, nechci nějak pominout 7 milionů lovců, já budu jenom ráda, když jich bude stále více, ale musíme zajistit, aby poslanci měli čas na otázky, ale i, i máme tady ještě organizaci další a Europol a doufám, že tady všichni budou souhlasit, že teď dám slovo zástupci institutu eh, Stockholmského výzkumného ústavu a potom zástupci Europolu a potom uvidíme, jestli ještě bude čas na otázky pro poslance. Vyhovuje vám to? Takže teď tedy doktor Ian Antony ze Stockholmského eh, ústavu a potom hned bude následovat pan Krepinko z Europolu. Eh, předsedkyně, která poslankyně, která měla předseda té poslední části za Libé, musela jít eh, hlasovat o Turecku. Činci, um... Děkuji za tuto možnost. Já se pokusám Eh, vykrást vlastní prezentaci, abych ne, neopakoval to, co zde již zaznělo. Přicházím ze Cypry. Naše hlavní obava je bezpečnost, a naše hlavní zájem je bezpečnostní dimenze. A abychom mohli řešit globálně tato bezpečnostní rizika s přenotím problémů policejní činnosti a společnosti vzhledem k používaným zbraním. Z hlediska přístupu dostupnosti zbraní je jedním aspektem, ale pouze jedním když jednáte s policejní komunitou, vidí, zjišťují zvýšenou poptávku po zbraních zejména těžšího kalibru. A v sedmi členských státech jsou signály, že je menší výskyt zbraní používaných pro vraždy než jinde. A souhlasí s pachatele, obvykle se souhlasí s větší mírou rizika při získání zbraní. A poloautomatické zbraně jsou často předmětem největší pozornosti. Jenom několik slov k poloautomatickým zbraním. Velký důraz je na transformaci a schopnost transformace. A nejsme přesvědčeni, že to je hlavní bezpečnostní problém u automatických zbraní. Je třeba vymezit eh, ty rysy zbraní, které je činí přitažlivé pro pachatele. Protože i když by byly automatické zbraně dostupné, tak eh, kontrolovaná rychlá palba umožňuje eh, tedy přesněji mířit na cíle a šetřit eh, municí. A proto jsou poloautomatické zbraně oblíbenější a to umožňuje také zvyšovat jejich atraktivitu pro kriminální uživatele. Eh, řada věcí, kterou jsem chtěl říci, ji zažněla z úst vedoucího zkušebny zbraní a ta doporučení byla velmi rozumná. Nejběžnější položky nejsou poloautomatické zbraně, ale zbraně, které jsou mimo systém regulace. A poptávka po těchto e, zbraních e, je vedena anonymitou, nedají se vystopovat a jejich e, jednoduchou reaktivací a transformací. Takže ty zbraně, které je možno snadno reaktivovat, po nich je větší poptávka. Proč mění ten systém? O tom jsme již mluvili. Zbraně byly deaktivovány to znamená, že to, co byla střelná zbraň, už nemůže vystřelit. Nechci opakovat, co zaznělo o deaktivaci, ale chci zdůraznit některé věci. Za prvé, ať už jsou jak společné normy jakékoliv, neměly být nižší než současné národní normy. Harmonizovaná norma by neměla být výmluvou pro to, aby určitá země zvyšovala aktuální současné Prahy. A v některých zemích eh, deaktivace se rovná zničení zbraně. Deaktivované zbraně jsou poměrně nezajímavé pro sběratele. To jsme dnes již slyšeli. Chtěli zachovat současné aktuální charakteristiky střelné zbraně. Neměli bychom snižovat eh, platné normy. Záznamy by měly být uchovávány v databázi policejní komunity protože dochází k případům, že reaktivované zbraně jsou využity, tedy deaktivační normy nejsou dokonalé. Tedy trvalé uchování záznamů je důležité pro dohledatelnost. Druhý důvod jsou zbraně mimo systém, protože nebyly klasifikovány jako zbraně. Už jsme vyslechli prezentaci o replikách, o zbraních s prachovou náplní, o softových zbraních s nízkou rychlostí náboje a všechno, co se dá transformovat na střelnou zbraň, nemůže být považováno pouze za repliku. A cokoliv může být eh, transformováno, by mělo být posuzováno jako střelná zbraň. Odborníci tvrdí, že vlastně téměř vše lze transformovat, takže v praxi snížení rizika znamená pochopit jaké normy mají existovat pro definování toho, co je možné jednoduše proměnit ve zbraň. Takže je potřeba vyvinout společné vnímání, jak, které zbraně mohou být konvertovány a převést to do uplatnitelných norem a zajistit, že dostupnost dílů a základních komponent pro konverzi jsou součástí tedy této diskuse o normách. A to je příští úkol, k kterému bychom se měli upřít. Společné normy pro konverzi. Děkuji. A nyní předám slovo panu Krepinkovi z Europolu. Prosím, Roberte. Děkuji, paní předsedkyně. Měl jsem také prezentaci, já také mohu zde přednést zkrácenou verzi Chtěl bych eh, začít 30 eh, vteřinovým představením Europolu, abychom zamezili eh, nedorozumění. Naším úkolem v Europolu je podporovat členské státy při prevenci boje s organizovaným zločinem s přeshraniční dimenzí. A máme také speciální tým po dva roky, který řeší pouze výrobu a obchodování střelných zbraní. A během těchto dvou let náš mandát byl příliš úzký. A teď rozšiřujeme náš mandát také na prekurzory výbušněny, drobné zbraně a samozřejmě biologické, radiologické a jaderné zbraně. Máme zde několik eh, slajdů, které dokumentují celkový přehled o tom, co se děje Máme tu určité problémy s prezentací. Toto je přehled podezřelých, kteří jsou v naší databázi v souvislosti s obchodováním se zbraněmi. Vidíte, že žádný členský stát Evropské unie není vyloučen z tohoto jevu. Přeskočím tuto část, protože to už bylo uvedeno a záměrně jsem koncipoval svou prezentaci okolo deaktivovaných a reaktivovaných zbraní, takže přeskočím veškeré další části o pašování vojenských zbraní z oblasti konfliktu a podobně. Nás překvapilo. Nejdříve jsme čelili společnostem z členských států, které prodávaly deaktivované zbraně tedy kupujícím v, v západní Evropě. A tyto reaktivované zbraně jsme dos, vystupovali až do této společnosti. A tato společnost byla naprosto legitimní společností, to je v pořádku, ale zjistili jsme, jak narostl prodej u tohoto podniku. A jaká výzva pro nás byla vlastně zjistit, kdo byli kupující, na základě jaké dokumentace, ta dokumentace byla poměrně nejasná a my tedy podporujeme legitimní obchodování se zbraněmi a samozřejmě já nechci tady nějak problematizovat tuto část podnikání, ale skutečně jsme se snažili zjistit eh, celý spravodajský obrázek. A tyto zbraně podle našich expertů mohly být velmi jednoduše reaktivovány a mohly být použity pro trestnou činnost, a to nehovořím ani o terorismu. Tak toto, toto byly zásilky v, tedy v celé Evropě a Požadali jsme, aby, aby se zabývali tím, všechny členské státy se na nás obracejí a říkají, ano, došlo k zabavení reaktivovaných zbraní u nebezpečných pachatelů a byli překvapeni tím, jak se to mohlo stát. A e, šlo o akustické zbraně, o expanzní zbraně. Jedna firma se zabývala zejména e, akustickými zbraněmi a jejich prodej se velmi rychle zvýšil. Chtěl bych ukončit stručné vystoupení, abyste měli dost času na dotazy. A chci se přemluvit za legitimní obchodování se zbraněmi, ale třeba více příležitostí pro to, abychom my jako policisté mohli konat naši práci v oblasti prevence a také v oblasti vyšetřování. Když probíhá vyšetřování zločinné skupiny, která pracuje se zbraněmi, které byly zakoupeny tím způsobem, který jsem právě popsal. Tak teoreticky teď má začít jednání koordinátorů. Budou koordinátoři souhlasit, když ještě 15 minut budeme pokračovat? Nebo třeba i půl hodiny? Dobře. Takže budeme ještě pokračovat. Takže kdo má dotazy? I'm going to ask takže já se zeptám jako první, protože jsem trochu zmatená tou žádostí mít vlastně nějakou normu na, to, na tu transformaci zbraní. Já tomu úplně nerozumím. Podle současné směrnice, která a nemá se to měnit, v článku 1 se jasně říká, že něco je střelnou zbraní, když vlastně to může být transformováno na střelnou zbraň. To znamená, pokud něco může být transformováno na střelnou zbraň, tak už je to vnímáno jako střelná zbraň. V té příslušné kategorii střelné zbraně, to se mi zdá velice jasné eh, v článku 1. Já chápu, že potřebujeme silné normy pro deaktivaci a posílené normy pro deaktivaci, tak aby něco, co bylo deaktivováno, je, bylo skutečně trvalé deaktivováno. Ale z toho, jak já vnímám, eh, tak ty aktivity té slovenské společnosti byly jasně nelegální, protože prodávali zboží, které se mohlo transformovat na střelné zbraně, takže to bylo nelegální. Tak to je moje první otázka. A už teď dám hned se slovo Aně Marie Konácobil. Děkuji. Vicky, já jsem byla skutečně eh, eh, šokována, eh, že belgičtí policisté byli zraněni, to jsem tady chtěla říci úvodem. Chtěla bych říci na adresu zástupce FACE k té podobě. Já souhlasím, že by to mělo být mnohem jasnější ve směrnici, že se nejedná o vzhled, ale spíše o podstatu té zbraně. A tak jsme to řekli i komisi. Moje klíčová otázka je na Europol. Protože to, co jste říkal, je skutečně znepokojivé, ten nárůst. Co s tím děláte? Myslíte si, že ta spolupráce mezi členskými státy je dostatečná a že to, co máme ve směrnici, je přiměřené z hlediska přeshraničního aspektu a toho, že se vlastně něco legálního stane nelegálním, protože to nás hlavně znepokojuje? Nejprve vyvolám řádné členy výboru a potom náhradníky. András Šval, potom Pascal Dera. Děkuji. Já mám dvě otázky. Nejprve na zástupce belgické policie, který hovořil velice technicky o definici střelných zbraní, zejména pokud jde o ty válečné zbraně. My jsme na prázdno v Německu se snažili uh, a tyto technické definice, souhlasím s vámi, že to nefunguje. Druhá věc, eh, na organizaci FACE, neustále se hovoří o automatických zbraních, ale proč eh, lovci používají poloautomatické zbraně? Pascal Doran. Děkuji, paní předsedkyně, velmi rychle. Já bych chtěl využít eh, přítomnosti eh, francouzských, belgických policistů a Interpol, říká řečník, a chtěl bych položit otázku, která je pro nás velice důležitá, a sice zda podle jejich názoru to, že existují různé právní předpisy v Evropě, zda toto může vlastně zhoršovat jejich možnost eh, nějakého zásahu. Protože my si musíme klást otázku ne na subsidiaritu, protože to spadá tedy na členské státy, ale my jakožto europoslanci eh, se musíme snažit definovat normy, které na evropské úrovni potom mohou vám usnadnit práci protože já chápu eh, soukromé zájmy lovců a podobně, to nechceme nějak spochybňovat, ale zároveň není možné, abychom nechali prostě se takto rozvíjet obchodování se zbraněmi a dopustili to, co se děje, především nárůst eh, vlastně té nutnosti, eh, s kterou policisté se pak tím musí zabývat. Takže mě zajímá, zda ta různorodost právních předpisů je skutečně problémem pro policejní složky. Jusy, děkuji. Jedna eh, z nejvíce kontroverznějších věcí ve směrnice je zákaz některého, některých typů poloautomatických zbraní. Uh, pro komisi eh, zřejmě to kritérium podoby není dostatečné a byly tady návrhy, že by se mohly zakázat nebo omezit některé vnější eh, znaky těch pistolí, například eh, vlastně nějaké stlačitelné zásobníky a podobně. To jsou věci, které se hodně používají v sportovní střelbě. A mnoho lidí si myslí, že to jsou vojenské vlastnosti, ale to jsou přitom vlastnosti, které vylepšují ergonomii eh, té zbraně. A ergonomie je velice důležitá právě pro sportovní střelce a není to tolik relevantní pro zločince či teroristy. Byla tady zmínka, že by se vlastně mohl obezit zásobník na 10 eh, eh, vlastně střel. Jaký by to mělo smysl? protože je celá řada nedohledatelných zásobníků na trhu. A pokud dáme nějaké, nějakou informaci o tom, že se toto zakáže, tak si samozřejmě lidé nakoupí do zásoby. Tak je tomu vždycky, když, eh, lidé, když se zakazuje něco, co je teď volné. Mě by zajímal váš názor na tyto návrhy. Zda tedy puška je nebezpečnější, pokud má tyto takzvané vojenské eh, znaky jako například jílce. Myslím si, že to jsou skutečně zásadní otázky. Děkuji, Jens Benson. Uh, thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ze země, kde jsou velice přísné právní předpisy a vidím, jenom malou přidanou hodnotu v tom návrhu komise. Ale pokud jde o ty deaktivované zbraně, já bych se chtěla zeptat Europolu, zda, zda AK-47 patří mezi zbraně, které se ak- lze aktivovat po deaktivaci. A může někdo z panelu mi říci, kolik sportovních střelců a lovců, eh, jakožto zákonných držitelů zbraní, bude postiženo tímto zákazem poloautomatických zbraní. Děkuji. Děkuji, Benci. To byla podobná otázka, jakou eh, v prvním kole eh, tady už jsme položili. Doufám, že komise bude mít možnost na to odpovědět paní Valero, která je zpravodajkou za Libe, chce něco komentovat? Svenska, så ni kanske behöver ha lurarna på. Eh, jag är hemskt ledsen att jag inte kunnat vara Děkuji, budu hovořit švédsky a omlouvám se, že jsem tady nemohla být na celou diskusi. Měli jsme důležité hlasování o Turecku a trvalo to celou hodinu, než jsme prohlasovali tu zprávu. Samozřejmě to je citlivá otázka, je to také technicky náročné nějak zaujmout postoj, proč eh, vlastně komise chce použít tyto zbraně, eh, zakázat, pardon, tyto zbraně. Kolega z Finska hovořil o zásobnících a to je věc, na kterou já také narážíme ve své práci. To jsou ty eh, vlastně zásobníky s velkou kapacitou, které se potom používají u špatných zbraní a špatnými uživateli. A mě by zajímalo více o této otázce. Jakým způsobem můžeme eh, vlastně řešit ty zásobníky? Je tady možnost značení, Dá se toho už nyní hodně nakoupit. A jsou tedy zásobníky možnou cestou, jak posílit bezpečnost? Thank you. Um, I'm going to ask... Děkuji. A já se také ještě zeptám těm zásobníkům a ještě jednou zopakuji, že máme skutečně eh, velkou úctu k těm belgickým policistům eh, a k práci, kterou právě teď dělají pro naši bezpečnost. K těm zásobníkům. Nikdo se neptal například na otázku tisku 3D nebo možnosti eh, padělání eh, nějakých zařízení. A když se podíváme na zásobníky, tak myslím, že by bylo celkem jednoduché je vlastně nějak, to nějak padělat. To znamená kontrola používání střelných zbraní formou kontroly zásobníků, to podle mého názoru, a já nejsem odborník, není úplně nejvhodnější řešení. Lidé mi tedy ukazovali zásobníky a říkali, tohle je díl, který můžete si snadno nějak padělat. Pokud to tady budeme kontrolovat tím, že jenom omezíme kapacitu zásobníků, tak se nejsem jistá, jestli to je řešením problému. Tak nevím, jestli třeba zástupce lovců eh, má nějaké řešení. Měl by se omezit zásobníky tak, jako se omezuje střelivo, to znamená, že nebudete moci si je koupit, když nebudete mít uh, zbrojní pas. Budiš, ale přistupovat k ním jako k tomu hlavnímu dílu, to se mi nezdá vhodné. Mohou tady naše experti se vyjádřit k těm jednotlivým otázkám, prosím. whichever order you wish. V jakémkoliv pořadí, možná v tom opačném. Europol jako první. Děkuji. To je dobrý plán. Plně souhlasím s tím, co zaznělo na začátku, že deaktivované střelné zbraně by měly být eh, jako takové a pokud budou reaktivovány, tak se stávají střelnou zbraní a vyvolá to problémy. Já jsem zvolil slovenský příklad eh, schválně. Máme dobrou spolupráci se slovenskou policií, jejich reakce byla velmi progresivně aktivní, proto jsem zvolil tento příklad. Eh, nejsou jediní v Evropské unii, ale jejich firmy patřily k největším prodejcům v celé Evropě. Proto jsem si je vybral. A máme velmi dobře organizovanou celoevropskou pracovní skupinu, která to řeší právě teď. Ano, AK-47 také byly mezi těmi reaktivovanými zbraněmi. Každý má minutu. Pokud mohu, specificky otázka konvertibility a norem. To je jedna věc. I, když eh, tedy znění jazyka, tedy znění té normy je jednoznačné. Polovina eh, střelby z konvert, je s konvertovanými, transformovanými zbraněmi. Eh, je třeba se zabývat eh, těmi prvky, které, které zajišťují tu, tu konverzi. Zda jde o konstrukci, například hlavně, které, zda jde o materiál a jakým způsobem minimalizovat riziko konverze, protože s tím se policisté setkávají eh, na každodenní bázi a, a pokud akustická zbraň může být konvertována, neměla by být vlastněna bez registrace. Podle zákona. A to se přesto děje každý den. To znamená, že členské státy nenaplňují vlastně legislativu. Děkuji. Odpovím nejdříve na otázku, proč myslivci potřebují poloautomatické střelné zbraně, protože mohou vystřelit víc než dva náboje Například při střelbě na ptáky je možné použít více než tři dávky a u vysoké hovoříme o pěti dávkách, tedy nehovoříme o 20 nebo 30 pro myslivecké účely. Pro vysokou tedy tam, tam jsou potřeba takové zbraně, někdy, někdy například, když se jde na medvědy ve Finsku, tak je potřeba takových zbraní. Tam kde e, zvířata běží velmi rychle skrz les, tak je potřeba také takových zbraní, abyste měl šanci zasáhnout. A také z etických důvodů. Nechcete ranit takové zvíře, je třeba, aby smrt nastala okamžitě. A tyto zbraně jsou velmi populární mezi ženami a jsou, e, e, jsou to zbraně, které jsou snadněji ovládané ženami a také e, střelci s postižením. Kolik sportovních střelců a myslivců bude e, zasaženo zákazem zbraní kategorie B7? Nemám tu číslo, ale komise by mohla odpovědět na tuto otázku. Konečně otázka na zásobníky. My si myslíme, že v případě zásobníků jak eh, zúraznila paní Ford, není to eh, základní část zbraně, tak bych nedoporučoval označování této části, ale pokud by mělo být uplatněno omezení pro vlastnictví, můžeme se zabývat eh, tím, že osoba s oprávněním by je mohla nakupovat. Děkuji. Pan Stasen, chcete něco doplnit? Pane Stasene, prosím. Dobře, takže nyní komise. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi rychle několik těch hlavních bodů. Je jasné, že priorita pro všechny je bezpečnost této záležitosti. Mnozí vystupující zdůrazňovali význam dohledatelnosti eh, výměny informací. To vše je zásadně důležité. Ale toto vše funguje pouze tehdy, pokud máme k dispozici údaje. To znamená, že toto funguje pouze tehdy, pokud eh, majitelé zbraní budou součástí působnosti této směrnice. Mám na mysli muzea, sběratele, kteří jsou zatím mimo působnost směrnice. To znamená, pokud zůstanou mimo, tak ten systém výměny informací bude mít omezený význam, protože tam nebudou všechny tyto informace. Dohledatelnost. To je také důležitý bod, zvláště v případě trestného činu, protože můžete se dopátrat, odkud pochází zbraně a naše priorita číslo jedna eh, není dohledat vlastně pachatele, ale vyhnout se vůbec páchání trestného činu. A muzea, velmi rychle. Některá muzea jsou eh, veřejnými statky, například eh, muzeum Santener, některá muzea jsou vyloučena z působnosti, takže ten problém tady není, protože jsou mimo. A teď eh, starodávné zbraně, ty jsou také vyloučeny z působnosti směrnice v souvislosti s dohodou OSN. To znamená, všechny zbraně, které předcházejí roku 1898, nespadají do této směrnice. Takže zůstávají tady novodobé zbraně. A tady souhlasíme s tím, že muzea otevřená veřejnosti naplňují jaksi výchovný a společenský účel. Souhlasíme s tím, že bychom mohli být flexibilní ohledně muzeí. Ale jsme mnohem zdrženlivější ohledně soukromých sběratelů. Nevíme důvod, proč by tito sběratelé měli právo mít vojenské zbraně doma, aktivní vojenské zbraně. Zjistíme si, že sběratelé by měli podléhat stejným ustanovením jako sportovní střelci. A teď k lovcům. Bylo řečeno, že ty mají v podstatě nárok maximálně na pět ran, to znamená ty poloautomatické zbraně E, tady nepřipadají v úvahu, jsou to ty pětirané maximálně zbraně. A co se týče sportovců, ta situace je poněkud složitější. My souhlasíme s tím, že kategorie B a C není jasná, měli bychom stanovit kritéria. Nicméně, musíme si být vědomi toho, že kategorie B7 zahrnuje také vojenské zbraně typu Kalašníkov, to znamená, které jsou vlastně určeny k zabíjení. Je tam také AR-15, víte, že to je uh, vlastně odvozeno od M16, to byla americká zbraň, to tam také je. A my se domníváme, že bychom to měli ošetřit v rámci směrnice. A poslední informace, a tím končím, to se týká otázky poloautomatické a automatické zbraně. Tady je několik návrhů. Říká se, že stačí definovat kritéria pro upravení na eh, automatiku. To je špatná, eh, špatný nápad, protože eh, všechno to, co jsme mi zjistili, vlastně svědčí o opačném postupu. Ještě jednou položit komisi tu otázku dvou kolegů. Kategorie B7 dnešní, to jsou střelné zbraně, které jsou zákonně držené, ale podléhají povolení, podléhají povolení. To znamená, orgány vědí, kolik těchto zbraní je? Jaké jsou vaše odhady? Kolik těchto zbraní je, které by byly zakázány? A jaká je vaše odpověď na otázku ohledně kompenzací? To byla otázka, která byla položena na komisi. Je tomu tak? Kolik zbraní B7 je povoleno, kolik se jich tedy zakáže a jaká, a jaké by byly náklady na kompenzaci. Le nombre précis. Přesný počet zbraní není známý. My jsme se dotazovali některých členských států a tyto údaje nejsou k dispozici. Není tady špatná vůle ze strany členských států, ale souvisí to se špatnou definicí v současné směrnice ohledně působnosti a ohledně definice B7. Měli bychom tedy lépe definovat, eh, jaké zbraně by se měly zakazovat, měli bychom je identifikovat, takže v tomto stádiu nemáme vědecké údaje, které bychom vám mohli předložit. Druhá otázka kompenzací, to souvisí s tou první otázkou. Pokud nevíme, kolik tady je těchto zbraní, tak eventuální částka kompenzace nemůže být vypočtena. A další věc, předtím, než budeme hovořit o kompenzaci, tak by bylo dobré se podívat na případná přechodná opatření, eh, která by mohla být rozhodnuta radou a parlamentem a která by umožnila se vyhnout bez pochyby tomuto problému kompenzací. Okay. I don't want to be accused of cutting anybody. Nechci být obviněna z toho, že jsem někoho připravila o možnost eh, odpovědět. Všichni měli tu možnost, viděli jste, že tady byla řada otázek. Pan Fjellner? Ano, vaše otázka nebyla zodpovězena. Děkuji. Je to zajímavé samo o sobě, ale eh, myslím, že tady bylo několik otázek, zda komise zjistila nějakou vazbu mezi poloautomatickými zbraněmi, které se používají nelegálně, a přestože byly v zákonem držení. Zda jsou nějaké statistiky. To, myslím, další dva kolegové se na to ptali, ale bylo by zajímavé, kdyby nám to komise řekla. Jaká, jaké je tady to spojení? Jaký problém se vlastně snažíte řešit? Commission. Ptalo se na to několik kolegů, zda tady existuje takové spojení. Bohužel existuje propojení mezi poloautomatickými legálně drženými zbraněmi a zločiny. To je 70 sedm mladých, kteří byli zabiti v tom táboře v Norsku před několika lety. Tam se použila polo, eh, automatická zbraň, která byla držena ilegálně. Dále ve Spodem království došlo k masakru v jedné škole, také v Německu a dále v Ocen, eh, generální radě blízkosti Paříže, takže mnoho bohužel případů mrtvých, kteří byli usmrceni těmi poloautomatickými zbraněmi, včetně těch, které byly drženy legálně. Já bych tedy poděkovala ještě jednou našim expertům. Budeme předkládat pozměňovací návrhy, i když tady je ještě řada nedořešených otázek. A jsem si jistá, že budeme ještě to řešit eh, písemně. Děkuji mnohokrát.